Dámy a pánové, portugalské úřady mě informovali o volbě pana Joao Calado Pimenta López k 31. lednu tohoto roku. Pan López nahradí paní Kristýnu Zubert. Evropský parlament bere jeho volbu na vědomí a já nového kolegu vítám a e, připomínám, že nyní, si, nyní tedy bude mít plná práva a bude se moci účastnit zasedání parlamentu a jeho orgánů. E, procedurální připomínka od paní Zipl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych e, něco pronesla Eh, ráda bych se vás zeptala, jestli vy eh, jako poslanec nebo předseda tohoto